Good morning, colleagues. Um, we begin... Dobré ráno, vážení kolegové. Zahájíme prvním bodem dnešní jednání, je to schválení programu jednání. Máme několik změn, bod 7 a bod číslo 9, to je hlasování o návrhu zprávy o veřejném přístupu k dokumentům a návrh stanoviska k rovnosti zaměstnanosti musíme na žádost pravodajů odložit. Pokud proti návrhu pořadu jednání nikdo nic eh, nenamítáte, tak ho považujeme za schválený v tomto pozměněném znění. Nyní, vážení kolegové, přecházíme ke sdělením předsedy. Nejprve lingvistický režim. Bohužel dnes nemáme k dispozici tlumočení do irštiny, danštiny a chorvačtiny. Dále schválení doporučení koordinátorů podle článku 205. Nominace zpravodajů. Paní Monika Holmajer za EPP byla jmenována zpravodajkou pro návrh zprávy o přistoupení Evropské unie k úmluvě Rady Evropy o prevenci terorismu a e, k jejímu protokolu o zahraničních bojovnících. Pana Ana Gomeš za SAD byla jmenována zpravodajkou pro návrh zprávy z vlastní iniciativy o velkých datech. Paní Ska Keller za Zelené byla jmenována zpravodajkou pro návrh zprávy o dočasných opatřeních v oblasti mezinárodní ochrany ve prospěch Švédska, a to v souladu s článkem 9 rozhodnutí Rady 215 1523. Paní eh, Bodel Valero za Zelené byla jmenována zpravodajkou pro vrch zprávy o dohodě mezi Evropskou unii a Ledovou republikou Čína, pokud jde o krátkodobé zrušení víz pro držitele diplomatických pasů a paní Mariu Loristin za SAD byla jmenována navrhovatelkou pro stanovisko o smlouvách pro dodávky digitálního obsahu. Můžeme schválit tato doporučení koordinátorů podle článku 205? Považujeme za schválené, děkuji. A nyní, vážení kolegové, se dostáváme v 9.05, přesně podle plánu. K hlasování nejprve bych chtěl ověřit, zda všichni máte sebou elektronické hlasovací karty, neboť budeme hlasovat výhradně elektronicky. Kdo nemá hlasovací karty, tak si to prosím zařiďte, aby vám byly okamžitě dodány. Pokud mě tedy vůbec někdo poslouchá. Začneme hlasovat eh, za několik málo mini, minut, eh, opravdu za včasu, protože máme před sebou velice dlouhé hlasování. a long, it's a long vote. Happy. colleagues, uh, a short amnesty. Vážení eh, kolegové, omlouvám teď krátkodobě všechny, kdo nemají hlasovací karty, ale zařiďte si to, aby vám byly doneseny. Uh, Vážení kolegové, zatímco budeme čekat uh, na doručení dvou či tří hlasovacích karet, poprosím o schválení zápisu z jednání z předchozího zasedání 26. října z, uh, z loňského roku také z července a června, z ledna a z března. Pokud nikdo nemáte žádné námitky k těmto zápisům z jednání, považujeme je za schválené. Tak, teď si ještě jednou ověřím, zda už všichni máte hlasovací karty. Vím, že dva, tři kolegové ještě čekali. Takže si znovu ověřuji, zda všichni máte hlasovací karty, protože nás čeká obtížné hlasování. Můžete mi naznačit, zda všichni máte karty? Dobře. Takže Zatímco budeme čekat na několik málo hlasovacích karet, eh, ti dočení kolegové budou hlasovat eh, zvednutím ruky. Pokud tedy souhlasíte, vážení kolegové, budeme prozatím tedy hlasovat eh, všichni zvednutím ruky, až dorazí ty zbývající elektronické karty, tak pak přejdeme na elektronické hlasování. Takže vážení kolegové, začínáme s prvním hlasování. Eh, jde o eh, cestovní výzum při implementaci šengenské dohody a nařízení EC 562 2006 a EC 767 2008. Spravodajem je pan Bryce Hortef. První hlasování je o návrhu na ustavení nového druhu eh, víz pro pobyt eh, ve dvou či více členských státech v maximální délce 90 dnů až eh, jeden rok. Nevím, jestli pan zpravodaj chce nejprve něco říci na úvod, nikoliv, takže přistoupíme rovnou k hlasování. Hlasujeme tedy elektronicky kompromis 1. Můžete hlasovat, prosím. vote is closed. Končím hlasování. Návrh byl přijat, takže kompromis číslo 2 můžete hlasovat, prosím. The vote is... Končím hlasování. I tento návrh byl přijat, není kompromis číslo 3. A pardon, pozměňovací návrh 17, byl jsem právě upozorněn, takže můžete hlasovat. The vote is closed. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Nyní návrh 18. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Nyní kompromis číslo 3. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Kompromis číslo 4. Můžete hlasovat. Ještě stále můžete hlasovat. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Není kompromis 5. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Není kompromis 6. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Kompromis 7. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Nyní kompromis 8. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Nyní návrh 64. Můžete hlasovat, prosím. Hlasujeme o návrhu 64. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Nyní návrh 65. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Návrh byl přijat, říká pan předseda. Pardon, omlouvám se, říká pan předseda, tento návrh byl zamítnut. Nyní přicházíme k návrhu 66. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. Vážení kolegové, nevidíte na displejích eh, hlasy proti, tak jenom eh, pro vaši informaci proti hlasovalo 26 kolegů. Nyní návrh 67. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. Kompromis 9. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Nyní kompromis 16. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Nyní návrh 71. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. Nyní návrh 72. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. Nyní návrh 73. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. Nyní návrh 74. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. 25 hlasů pro a 26 hlasů proti. Já se omlouvám, že to na obrazovkách není vidět, kdo hlasoval proti. Nyní kompromis 17. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Nyní návrh 76. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. 26 hlasů bylo pro a 26 hlasů proti, tudíž je návrh zamítnut. Nyní návrh 77. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. Nyní 78. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Opět byl návrh zamítnut 26 hlasů pro a 26 hlasů proti. Musím vám to takto číst, protože ty obrazovky to nezobrazují správně. Teď hlasujeme o návrhu 79. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. Návrh 80. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. Návrh 82. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut 27 hlasů pro a 27 hlasů proti. Nyní návrh 83. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. Návrh číslo 84. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. Nyní se dostáváme k úvodním ustanovením. Nejprve návrh číslo 1. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Kompromis číslo 10, můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Kompromis 11. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Nyní kompromis 12. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Nyní uh, identické návrhy číslo 6 a 94 k úvodnímu ustanovení 5. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Přijato. Nyní kompromis 13. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Nyní kompromis 14. Můžete hlasovat. Návrh byl přijat. Nyní hlasujeme o návrhu 102. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. Nyní návrh číslo 9. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. Nyní totožné návrhy 10 a 103 k úvodnímu stanovení 8. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Schváleno. Nyní kompromis 15. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Přecházíme nyní k návrhu 108. Můžete hlasovat, prosím. Je to návrh 108. Končím hlasování. Tento návrh byl zamítnut. Nyní děje se něco? Něco jsme přeskočili, kolegové? Kompromis 9. Chcete tedy hlasovat znovu o návrhu 108? Dobře, vážení kolegové, eh, zrušíme to původní hlasování znovu, a znovu nyní hlasujeme o návrhu 108. Je to pro vás přijatelné? Dobře, takže velice rychle. Takže 108. Ještě jednou hlasujeme o návrhu 108. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování a návrh byl přijat. Nyní návrh 109. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Teď už je hlasování ukončeno a návrh byl zamítnut 27 hlasů pro a 27 hlasů proti. Nyní přicházíme k hlasování o celém textu, bude to jmenovité hlasování. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. A návrh byl schválen 41 hlasů pro a 14 proti. A vážení kolegové, ještě jedno hlasování, a to o rozhodnutí zahájit vyjednávání. Budeme hlasovat o mandátu a složení vyjednavacího týmu. Já to mám tady před sebou, mohu to přečíst, ale myslím, že můžeme takto hlasovat. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Návrh byl schválen 41 hlasů pro a 13 hlasů proti, takže gratuluji panu zpravodaji. Hey let's move swiftly on because... Přejdeme, protože hlasování máme mnoho. Takže teď eh, vízový kodex, eh, opravené znění. Spravodajem je kolega Aguilar. Takže jde o to eh, zahájit meziinstitucionální jednání podle pravidla 73. A ptám se zpravodaj, zda si chce vzít slovo. Pokud ne, tak přejdeme rovnou k hlasování. Kompromis 22. Zahajuji hlasování. Končím. Schváleno. Na řadě je bod úvodní ustanovení 7. Hlasujeme en bloc až k příloze 1, odstavec 4, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Všichni v tom máte jasno? Zahajuji hlasování. Hlasování je ukončeno. Dobře. Takže kolegyně, kolegové, ještě jednou Omlouvám se. Je to druhé hlasování. E, bod úvodního ustanovení 7, pozměňovací návrh 96 až, e, potom je to 136. Všichni jsme na stejné stránce. Omlouvám se těm, kteří o tom neviděli, takže budeme hlasovat znovu. Zahajuji hlasování. Hlasování je ukončeno. Ještě chviličku počkáme. Je to jednoznačně odmítnuto. A teď 147, eh, pozměňovací návrh 147, zahajuji hlasování. Hlasování je ukončeno. Návrh je zamítnut. 148. Zahajuji hlasování. 138, omlouvám se. 138, schváleno. 139, zahajuji hlasování. 139. Končím hlasování. Zamítnuto. 141. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 140. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 142. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 1. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh je schválen. Pozměňovací návrh 148. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 2. Zahajuji hlasování. Končím hlasování schváleno. Pozměňovací návrh 163. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 3. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 4. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 170. Zahajuji hlasování. poslední část. Zahajuji hlasování. Hlasujeme o té poslední části. U 170 končím hlasování. Schváleno. Kompromis 5. Zahajuji hlasování. Closed. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 6. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 7. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 8. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 9. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 10. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromisní pozměňovací návrh 21. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 11. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh Dvě, 249. Eh, Zahajuji hlasování. EPP má jednoho poslance navíc, takže prosím, srovnejte si to. Je to v pořádku. Návrh je zamítnut. Kompromis 12. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 251. E, Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Tran 12. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 254. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. E, takže tran 13, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 255, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 13. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 14. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 15. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 17. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 308. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh je zamítnut. 310. Zahajuji hlasování. Končím. Schváleno. 311. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. A teď 39 až 8 hlasujeme o blok, to znamená 39 až pozměňovací návrh 8. Všechny návrhy mezi tím o blok. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 314. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 316. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 44. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 18. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 321. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 322. Zahajuji hlasování. Končím. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 19. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Schváleno. 330. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 332. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 46. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 333. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 47. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 338. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Dvacítka, kompromisní návrh 20. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 49. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 349. Zahajuji hlasování. 343, pardon. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 343. Zamítnuto. Tran 23, 24, 5 a 6 en bloc. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 52. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 345. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 346. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 53. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 54. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 348. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 57. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 58. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 59. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Omlouvám se, říká předseda. Ne, schváleno opravdu. Teďko 60. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 61. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 62. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 63. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 349. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 350. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 351. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 64. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. EPP o jednoho navíc. Tak, teď končím hlasování. Schváleno. Tran 27. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 353. Zahajuji hlasování. 353. Zahajuji hlasování. Zamítnuto. 66. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 355. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh je schválen. 72. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 74. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 357. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh je zamítnut. 75. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh je schválen. 76. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh je schválen. 77. Zahajuji hlasování. Končím. Návrh je schválen. 78. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh je schválen. 82. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 83. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh je schválen. Jednička. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 84. <clears throat> <clears throat> Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 85. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 86. Zahajuji hlasování. Končím. Zamítnuto. 87. 87. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 88. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 89. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 90. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 91. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 98. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 97. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 108. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 109. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 116. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 117. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Tak, technická e, změna k bodu úvodního ustanovení 26. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Řečník bez mikrofonu v sále. Předseda schváleno. Dobře. Takže 120 teď, zahajuji hlasování, pozměňovací návrh 120. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 5. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 125. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 126. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Ne, zamítnuto, opravuje se předseda. 29 proti, 28 pro, je to zamítnuto. 128 teď, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 23. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh je schválen. 130. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh je schválen. A teď tran 4. Zahajuji hlasování. Konec. Schváleno. <clears throat> 131. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh je schválen. Devítka. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 133. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 134. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh je schválen. A teď budeme takto pozměněný text schvalovat jmenovitě. Zahajuji hlasování celého textu. Konec hlasování. Návrh je schválen 46 hlasy. A teď <clears throat> ohledně otevření, eh, zahájení vyjednávání, mandát a složení vyjednávacího týmu. Zahajuji hlasování. Eh, hlasování je ukončeno. Návrh je schválen 53 hlasy. Tři proti, 1 se zdržel. Blahopřeji zpravodaj. Thank you, colleagues, for your patience. I know this is a very exhausting vote. For... Kolegové, děkuji vám za vaši trpělivost. Vím, že toto je velmi vyčerpávající hlasování. colleagues, can I just check that everyone is ready? Kolegové, prosím, jste připraveni? Kolegové, budeme pokračovat, máme toho hodně. Takže prosím, pokračujme hlasováním. Usaďte se, máme to opravdu hodně. Takže prosím, usaďte se, aby nikdo nechyběl. Dostáváme se k dalšímu hlasování. Prosím, klid v sále. Situace ve Středomoří a potřeba uceleného přístupu EU k migraci. Budeme hlasovat o této důležité strategické zprávě, která by měla být doporučením LIBE eh, pro přístup k migraci. Chci poděkovat zejména našim zpravodajům, eh, paní Mecole a panu Kienge, eh, kteří pracovali na tomto více než rok. A samozřejmě děkuji také stínovým zpravodajům, kteří přispěli eh, k této iniciativní zprávě, eh, když tak mohu se ještě vyjádřit na konci hlasování. No a nyní budeme hlasovat eh, podle článku 143. Odstavec 1. Původní znění odstavce podle článku 174. Zahajuji hlasování. Jsme všichni připraveni? Ano. Takže a zahajuji hlasování. Končím hlasování a je to schváleno. Ostavec dvě v původním snění. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Odstavec 3 v původním znění závěr hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Odstavec 4 v původním znění závěr hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Odstavec 5 v původní podobě zahájí hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Odstavec 6 v původním znění zahájí hlasování. Končím hlasování schváleno. Odstavec 7 v původním znění za hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Odstavec 8 v původním znění za hlasování. Končím hlasování. Schváleno původní odstavec 9, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Sváleno. Původní odstavec 10, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Sváleno odstavec 11 původním zněním zahájí hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Původní znění odstavce 12 zahájí hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Původní znění odstavce 13, závěr hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Původní odstavec 14, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Odstavec 15 v původním znění zahájí hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Odstavec 16 původním znění závěr hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Odstavec 17, kompromis 1, závěr hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Odstavec 8, původní znění, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Odstavec 19 Původní původním podobě zahájí hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 20 v původním znění závěr hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Odstavec 21 v původním znění závěr hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Odstavec 22 kompromis 2. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Odstavec 23 v původním znění zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Odstavec 24 kompromis 3 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Původní odstavec 25. za hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Odstavec 26. Kompromis 4. za hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Odstavec 27, původní znění, zahájí hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Odstavec 28, původní znění, zahájí hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Odstavec 29, kompromis 5, zahájí hlasování. Končím hlasování. Sváleno. Ostavec 29 a 1 nový kompromis 6 závěr hlasování. Končím hlasování. Sváleno. Odstavec 30 kompromis 7 zahajuje hlasování. Končím hlasování a je to schváleno. Ostavec 31, kompromis 8, zahájí hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Ostavec 32, původní znění, zahájí hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Ostavec 33, kompromis 9, zahájí hlasování. Končím hlasování. Sváleno. Ostavec 34. Původní znění zájmy hlasování. Končím hlasování. Sváleno. Ostavec 23, pardon, 35, kompromis 10, zájmy hlasování. Nyní zahajuji hlasování. Končím hlasování. Sváleno. Odstavec 36 původní změní zahajuji hlasování. Končím hlasování. Sváleno. Odstavec 37 původní změní zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Ostavec 38, původní znění zájmu hlasování. Přebývá nám jeden hlas za EPP, pokud to prosím můžete upravit. Tak, to je v pořádku. E, schváleno. Ostavec 38 v původním znění zahajuje hlasování. It's 38. Okay, colleagues, just for avoidance. Eh, eh, eh, takže 30, 38 ještě jednou pro jistotu. V původním znění zahajuji hlasování. Končím hlasování. Sváleno. Osavec 39 v původním znění zahájí eh, hlasování. Končím hlasování. Sváno. Odstavec 40, kompromis 11, zahájí hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Odstavec 41, původní znění, zahájí hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Odstavec 42 původní znění zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Odstavec 43 původní znění zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Odstavec 44, kompromis 12, zahajuje hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Odstavec 45 v původním znění zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Odstavec 46, původní znění zahájí hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Odstavec 47, původní znění zahájí hlasování. Končím hlasování. Schváleno. E, podtitul 22a, odstavec 47a, nový kompromis 13 zahájí hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Odstavec 48 původní znění závěr hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Odstavec 49 původní znění zahajuje hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Ostavec 49 a nový kompromis 14 za hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Odstavec 50 původní změní zahájí hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Odstavec 51 původní změní zahájí hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Odstavec 52, původní znění zájmy hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Ostavec 53, původní změní zájmy hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Ostavec 54, původní znění zahájí hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Ostavec 55, původní znění zahájí hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Odstavec 56, původní znění, zahájí hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Odstavec 57, původní znění, zahájí hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Odstavec 58, původní znění, zahájí hlasování. Končím hlasování. Sváleno. Odstavec 59, původní znění závěr hlasování. Končím hlasování. Sváleno. Odstavec 60, závěr hlasování. Končím hlasování. Sváleno. Odstavec 61, kompromis 15, závěr hlasování. Končím hlasování. Eh, schváleno stavec 62 původní znění. Zahájí hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Eh, Není eh, kapitola 28, kompromis 16. Zahájí hlasování. Končím hlasování schváleno. Odstavec 63, původní znění, eh, zahy hlasování. Končím hlasování. Sváleno. Odstavec 64, původní znění, zahy hlasování. Končím hlasování. Sváleno. Odstavec 65, původní znění, závěr hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Odstavec 66, původní znění, závěr hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Odstavec 67, kompromis 17, závěr hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Ostat 68, kompromis 18, závěr hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Odstavec 69, původní znění, závěr hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Odstavec 69a, nový kompromis 19, závěr hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Odstavec 70, původní znění, zahájí hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Odstavec 71, původní znění, zahájí hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Odstavec 72, původní znění závěr hlasování. Končím hlasování. Sváleno. Odstavec 73, kompromis 20, závěr hlasování. Končím hlasování. Sváleno. Odstavec 74, původní znění závěr hlasování. Končím hlasování. Sváleno. Ostavec 75 původní změní zájmy hlasování. Končím hlasování. Sváleno. Ostavec 76 původní změní eh, zájmy hlasování. Končím hlasování schváleno. Ostavec 77, původní znění za hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Ostavec 78, původní znění za hlasování. Končím hlasování. Schváleno. ostavec 79, původní znění za hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Odstavec 80 původní znění zahájí hlasování. Končím hlasování. Schváleno 81 původní znění zahájí hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Osavec 82 původní znění zahájí hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Odstavec 83, původní znění zájmu hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Odstavec 84, původní znění zájmu hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Osalis 85. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Osalis 86. Původní znění zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Odstavec 87 původní změní závěr hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Odstavec 88 původní změní závěr hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Odstavec 89 kompromis 21 závěr hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Odstavec 90 původní změní zahájí hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Odstavec 91 původní změní zahájí hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Odstavec 92 původní změní zahájí hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Odstavec 93 původní snění záje hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Odstavec 94 původní znění záje hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Odstavec 95 původní znění záje hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Odstavec 96 původní znění zájmy hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Odstavec 97 původní znění zájmy hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Odstavec 97 a nový kompromis 22 zájmy hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Odstavec 98, původní znění, závěr hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Odstavec 99, původní znění, závěr hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Odstavec 100, původní znění zahájí hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Odstavec 101, původní znění zahájí hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Odstavec 102, původní znění zahájí hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Odstavec 103 původní znění zájmu hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 104 původní znění zájmu hlasování. Končím hlasování. Schváleno 105 původní znění zájmu hlasování. Končím hlasování schváleno 106 eh, původní znění za hlasování. Končím hlasování. Schváleno 107 původní znění za hlasování. Končím hlasování. Schváleno 108 původní znění za hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Eh, 109 původní znění zahají hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Ostavec 110 původní znění zahají hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Eh, Oslavec 111, původní znění, zahájí hlasování. Končím hlasování, schváleno. Odstavec 112, původní znění, zahájí hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Odstavec 113, původní znění, zahájí hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Ostavec 114 původní změní zájmu hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Ostavec 115 původní změní zájmu hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Odstavec 116, původní znění, za hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Odstavec 117, původní znění, za hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Odstavec 118, původní znění, za hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Oslavec 119 původní znění zájmu hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Odstavec 120 původní změní zájmu hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Odstavec 121 původní změní zájmu hlasování. Končím hlasování schváleno. Body zdůvodnění 1 až 60, kompromis 23, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Úvodní ustanovení a původní text zahájí hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Úvodní ustanovení B a C, kompromis 24. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Bod zdůvodnění C a nový kompromis 25. Zahajuji hlasování. Končím hlasování schváleno. Bod, úvodní bod D, kompromis 26, zahájí hlasování. Končím hlasování, schváleno. E, úvodní bod D a kompromis 27, zahájí hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 28 zahájí hlasování. Končím hlasování. Schváleno kompromis 29, zahájí hlasování. Končím hlasování. Ano, je to schváleno. Okay. Recital E, where is that? Recital E, this one. Ah, okay, colleague. Eh, kolegové, eh, kompr- eh, hlasovali jsme kompromis 28 a já jsem přeskočil původní bod zdůvodnění E, takže prosím původní text bod zdůvodnění E zahajuji hlasování. Ano, No, tak samozřejmě ne, ne, ne, ne nebudeme hlasovat znovu, raději ne. Čili raději nežertovat, ano. Takže ten původní e, hlasování je zaháleno a tak takže prosím ještě jednou zahájit toto hlasování, abych také mohl hlasovat. Končím hlasování. Tak ano, je to schváleno. Ano, překvapivě. Kompromis 29 už jsme dělali, takže kompromis 30 za hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Eh, úvodní bod G30, kompromis 31, závěr hlasování. Končím a je to schváleno. Úvodní bod H, původní změní zahájí hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Úvodní bod 1. I. Závěr hlasování. Končím hlasování. Schváleno. E, nyní tak toto nám odpadá. 120. Takže nyní původní e, bod zdůvodnění je závěr hlasování. Končím hlasování. No, e, přebývá nám jeden hlas za SAD, pokud to prosím, tak je to v pořádku. Sváleno. A teď kompromis 32, zahájí hlasování. Končím hlasování. Sváleno. Úvodní bod k, původní znění zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Ano, původní text bodu L. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Bod zdůvodní M. Původní text zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. N, původní text tohoto bodu, N zahájí hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Původní text úvodního bodu O, zahájí hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Původní bod P, zahájí hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Úvodní bod kv závěr hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Původní bod zdůvodnění R, závěr hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Původní bod S, závěr hlasování. Končím hlasování. Schváleno. E, původní text bodu T, zájem hlasování, končím hlasování, schváleno. Eh, bod U, zájem hlasování, končím hlasování, schváleno. Úvodní bod V, zájem hlasování, končím hlasování, schváleno. teď eh, hlasujeme o takto upraveném textu závěrečným hlasováním. Zahajuji toto hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování a je to sváno 44 hlasy proti 11, jeden se zdržel a blahopřejeme našim dvěma zpravodajům. Colleagues, we, we, we have one small vote. Vážení kolegové, ještě jedno krátké hlasování. Jde o návrh prováděcího rozhodnutí ohledně Europolu a je tady jediné hlasování jmenovité. Nevím, jestli už to máte před sebou nalistované. Budeme hlasovat nyní. Je to, jak říkám, jmenovité hlasování o Europolu. Můžete hlasovat, prosím. Vidím, že už hlasovali všichni, takže v tom případě končím hlasování. A bylo to schváleno. That is the end of voting. Tím končíme hlasování. Děkuji vám za spolupráci, vážení kolegové. A teď si uděláme krátkou pauzu na 15 minut. Ještě jednou vám děkuji za spolupráci a lidský přístup. Děkuji za trpělivost a schovývavost. we get started? Yes, we can. Uh, colleagues, we'll get started. Vážení kolegové, začneme. Chtěla jsem vám dopřát pauzu po intenzivním hlasování. Na druhé straně zase nemůžeme zdržovat kolegy, kteří dorazili na projednání konkrétního bodu na programu jednání. Pokud přesto došlo k nějakému zdržení, tak se omlouvám kolegům. Máme na odpoledne je zbytek dopoledne velice nabitý program, takže bez dalšího zdržování přistoupíme k bodu 10, což je zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o pokroku Bulharska v rámci mechanismu pro spolupráci a ověřování. Vážení kolegové, my o tomto diskutujeme poté, co komise vydala a schválila 27. ledna letošního roku svou poslední zprávu o Rumunsku a Bulharsku, takže se vyslechneme prezentaci komise, následovat bude rozprava s poslanci a jako prvnímu předám slovo panu Slisovi za Evropskou komisi, máme ho tady. Pan Slis vede oddělení pro občany a bezpečnost na Evropské komisi. Po jeho vystoupení proběhne výměna názorů s poslanci, takže pokud se chcete, vážení kolegové, zúčastnit debaty, dejte mi najevo, jako obvykle, že máte zájem v rozpravě vystoupit. Takže, pane Slisi, pokud si přejete na úvod nějakou stručnou prezentaci před diskuzí s poslanci, tak prosím. Ano, děkuji, pane předsedo. Chci poděkovat vašemu výboru za možnost krátce vystoupit k těmto dvěma zprávám. Nejprve ke kontextu. Jak se asi vzpomenete, tak před přistoupením Bulharska a Rumunska v roce 2007 padlo rozhodnutí, že je potřeba ještě dále zapracovat na reformách v soudnictví a na boji s korupcí, v případě Bulharska také na organizované trestné činnosti a proto byl nastaven závazek pro tyto dva členské státy, že dosáhnou naplnění plánů a určitých stanovených kritérií pracují a že k tomu bude komise vydávat pravidelné zprávy. Takže tyto dvě poslední zprávy, které byly schváleny na konci ledna, jsou součástí celé této eh, sekvence a obsahuje závěry eh, a doporučení Evropské eh, komise, tak jak byly včera schváleny na Radě pro všeobecné záležitosti. Takže my samozřejmě spolupracujeme s národními úřady a schromažďujeme informace i ku příkladu od mezinárodních organizací, od nezávislých odborníků a také od zástupců Evropské občanské společnosti. A zde bychom chtěli mm, především poděkovat oběma vládám za velice konstruktivní přístup. Pokud jde o hledisko spolupráce, tak využíváme samozřejmě i evropských fondů a odborných znalostí, abychom těmto státům pomohli. A začněme tedy Bulharskem. V loňském roce eh, naše zpráva eh, řešila eh, dvě snahy bulharských orgánů, jednak strategie pro reformu soudnictví a nový přístup k boji s korupcí. Myslím si, že obě tyto dvě záležitosti se projevily i Eh, v té letošní zprávě. Pokud jde o soudnictví, tak zpráva schrnuje určité kontroverzní záležitosti, na které jsme narazili již v roce 2015 a eh, zejména tam řešíme reformu eh, soudní rady která dává větší autonomii samotným soudcům a státním zástupcům. V prosinci byla schválena změna bulharské ústavy což představuje zásadní krok eh, směrem k další reformě země. Takže to je jedna věc, plus vláda připravila další změny v soudnictví, tak eh, aby se změna v ústavě promítla reálně do legislativy. V oblasti reformy soudnictví jsou i další záležitosti, které Evropská komise sleduje a bude sledovat i v dalších letech. To tež platí i pro jiné oblasti, kde naše zpráva zaznamenává pozitivní vývoj, například došlo k určitým nominacím a úpravám systému, takže v letošním roce mm, je možné konsolidovat dosažené změny. Naše zpráva také vítá to, že soudci mají možnost eh, nyní veřejně vystupovat eh, ve prospěch této reformy. Pokud jde o doporušení eh, v oblasti soudnictví, tak tam zdůrazňujeme především ty nejdůležitější věci, kde je potřeba ještě dosáhnout pokroku. Zejména jde o integritu soudního systému, kde o nominace a náhodné přidělování případů a tak dále. Řada eh, z těchto poznámek eh, už těží z dřívějších doporučení, kdy jsme říkali, že především třeba ve všech fázích identifikovat problémy, ať už jde o vyšetřování, stíhání, soudní řízení a pak se zaměřit na jejich řešení. Pokud jde o korupci, tak eh, velkou zkouškou bude protikorupční zákon, který má stanovit eh, jednotnou protikorupční agenturu. Zákon byl prozatím odmítnut eh, na zářivém zasedání parlamentu, ale vláda jasně uvedla, že se pokusí zákon znovu prosadit. Navzdory tomu, že v parlamentu zatím došlo k zádrhelu, naše zpráva naznačuje, že se buduje konsenzus pro tuto eh, reformu. Jejímž cílem je budovat, bojovat s korupcí především na vysoké úrovni. Jinak naše zpráva zaznamenává, že se začíná budovat eh, už určitá zkušenost eh, s řešením korupčních skandálů na vysoké úrovni ale prozatím není, eh, nejsou ty zkušenosti dostatečně síl, silné. Eh, my jsme přivítali také konzultace s nezávislými eh, odborníky. Kdybych to měl schrnout, tak tato zpráva zaznamenává určité důležité iniciativy, jak se znovu vrátit k reformní strategii když nebude jistě jednoduché na ní dále pracovat. Je potřeba eh, dotáhnout vyšetřování důležitých korupčních případů. Toto budou ústřední eh, témata tedy i pro rok 2016. Teď pokud jde o Rumunsko, tak před rokem eh, v lednu 2015 jsme ve zprávě uvedli, že zaznamenáváme pokrok, pokud jde o reformu soudnictví a boj s korupcí, že vidíme určité náznaky udržitelnosti, zároveň jsme ale řekli, že je potřeba pokrok dále konsolidovat. Eh, rok 2016 ehm, přináší opět schrnutí tendencí a schrnuje oceňujeme dosavadní pokrok v reformách. Pokud jde o nezávislost justice, to je klíčová záležitost a Snažíme se, aby při nominování soudců bylo vše transparentní a na základě zásluh. Jmenování státních zástupců a soudců proběhlo ve větším v roce 2014, což byl pozitivní eh, signál naše zpráva také zaznamenává, že v roce 2016 dojde eh, k další zkoušce v tomto ohledu. Eh, v loňském roce došlo k navýšení případů, kde eh, se řešila otázka nezávislosti justice. Justice prokázala svou odhodlanost se bránit. Nicméně komise vydala jedno doporučení v loňském roce a to, že etický kodex pro poslance parlamentu by eh, měl obsahovat také nutnost respektovat nezávislost justice. Bohužel toto zatím zapracováno nebylo. A toto je jeden z příkladů, kdy potom jsou eh, soudní rozhodnutí spochybňována. Eh, zpráva oceňuje, že soudnictví obecně se snaží prosazovat a vykazovat profesionalismus, že probíhají změny při provádění nového právního kodexu. Nicméně nový trestní zákonník vstoupil před dvěma lety a ještě stále se potýká s nejistým legislativním prostředím, jednak kvůli problémům s ústavou, jednak kvůli obecně nejisté situaci v parlamentu. Proto zpráva i letos eh, říká, že trestní zákonník a jeho reforma musí být ukončena eh, co možná nejdříve eh, a je potřeba přijmout pozměňovací návrhy v souladu s návrhy soudnictví. Pokud jde o korupci, tak eh, justice se snaží naplňovat svou roli i za obtížných eh, podmínek, snaží se řešit korupci na vysoké úrovni. Tato zpráva také řeší otázku rovnosti eh, před, soud, před soudy, zejména to, že poslanci parlamentu by mm, měli řešit otázku zrušení imunity v neodůvodněných případech. Pokud jde o korupci, tak zde, zále, zde, je, zde je klíčová prevence na všech eh, úrovních Eh, sami jsme viděli eh, ten případ eh, v říjnu v Bukurešti v loňském roce. Naše zpráva hovoří o tom, že třeba efektivně využívat evropských prostředků, abychom podpořili národní protikorupční strategii a konkrétní iniciativy, například nový systém IT by měl pomoci zabránit korupci v, ve veřejných zakázkách. Došlo také vytvoření nového úřadu, který řeší zabavování majetku stresné eh, činnosti, takže doufáme, že toto všem eh, povede ke zlepšením při konfiskacích. Na závěr tedy říkáme, že Rumunsko mm, získává zkušenosti s řešením korupce na vysoké úrovni, že justice se nadále konsoliduje, takže Rumunsko učinilo další pokrok směrem k naplnění cílu. Nicméně eh, jsou tady ještě další doporučení, která přetrvávají i z roku 2015. Vlastně opakujeme, to znamená, že justiční reforma ještě ne, nepožívá plného konsenzu, eh, takže ji nemůžeme považovat za 100% udržitelnou. Zpráva tedy eh, uzavírá, že v roce 2016 práci, ještě nás čekají hm, důležité zkoušky a že se teprve ukáže, zda se skutečně reformy eh, ujaly. Komise bude úzce spolupracovat s oběma členskými státy a budeme se snažit eh, dosáhnout eh, cílu mechanismu spolupráce a ověřování. Děkuji. Děkuji, říká pan předseda. Teď bych byl velice rád, kdybyste zareagoval na dotazy kolegů poslanců. Já Budu vyzývat poslance v pořadí, v jakém se přihlásili. Nejprve tři, pan Van Orden, pan Sambasky a paní eh, Sipl. Nevím, jestli stojí ještě někdo další o vystoupení a ještě paní místopředsedkyně. Ještě někdo se hlásíte? Původně byl seznam řečníků krátký, tak proto vás takto povzbuzuji, kolegové, abyste se připojili do diskuze k tomuto velice důležitému tématu. A teď tedy ještě přečtu seznam řečníků a pak už ho budeme považovat za uzavřeným. Takže všichni už jste se přihlásili, všichni zájemci, ještě pan López Aguilar. Takže teď přečtu, sám to dokážu, přečtu ten seznam. Ms, um, Ms. Yotova, um, sorry, I can't read right. Tak teď to nemůžu přečíst. You know, just do it yourself, you know. Říkal jsem, že to zvládnu sám a pak takovýhle problém. Um, Mr. Angaro and Mrs. McAvey, Ms. Heismanova, and there's two I can't read. Tady ty dvě poslední jména nemůžu přečíst, přece jenom musím požádat o pomoc. Ale až se tam dostaneme, tak já vás vyzvu, vážení kolegové. Takže, abychom nestráceli čas, nejprve, nejprve pan Van Orden, který eh, spolupracuje na tématu také v rámci výboru AFET. Děkuji vám, pane předsedo. Já jsem byl zpravodajem pro přestoupení Bulharska před šesti lety do roku 2007 a byly tady dobré důvody pro to, aby Bulharsko přistoupilo právě v roce 2007 k EU. Přesto jsme se byli vědomi, že jsou zde přetrvávající problémy, které jsme už tady zdůraznili. Je to reforma soudnictví, boj s organizovanou trestnou činností a korupcí. Mechanismus CVM spolupráce a ověřování byl tedy zaveden pouze jako dočasné, krátkodobé opatření, abychom překonali eh, jasně stanovené problémy a tehdy jsme byli velice optimističtí, že eh, situace se velice záhy zlepší. A také ještě musím říci, že nešlo pouze o Bulharsko, byly tady další země. Viděli jsme, že pokrok dosahuje také Rumunsko ale poučení z případu eh, Bulharska a eh, Rumunska eh, nám nabízí poučení pro přístup k dalším zemím s podobnými problémy. Takže co bych teď jako mm, problém zmínil, je především přetrvávající rozsáhlé problémy, které brání skutečnému pokroku v řešení těch záležitostí, které jsem zmínil. My jsme sice pokrok zaznamenali, alespoň v některých oblastech a samozřejmě ho zpráva oceňuje, ale zůstávají ty základní problémy a mechanismus CVM tedy funguje i nadále a bude fungovat i další rok. Takže Možná by se komise mohla podívat na to, co je eh, tím základním problémem, základní příčinou, která brání pokroku, protože jinak eh, budeme neustále tento byrokratický mm, proces eh, dále prodlužovat. Vždy řekneme, že došlo k určitému pokroku, přijetí určité legislativy, ale že stále ještě není ten pokrok dostatečný a tak, jak bychom si ho přáli a jak by se to zasloužili občané Bulharska a Rumunska. Děkuji. Děkuji vám. Je velice eh, dobře, že zde je také zpravodaj eh, Zambasky, prosím. Bez mikrofonu. Děkuji vám, eh, pane předsedo, vážené kolegyně a vážení kolegové já e, trvám na tom, aby tento e, platnost toho mechanismu byla pozastavena, protože je to diskriminační mechanismus a e, je to vlastně takové měření dvojím metrem a je to facka svrchovanosti mé země. A jsou tady další státy v Evropské unii, které omezují volný pohyb kapitálu, e, zboží, služeb a osob. Jsou tady jiné země, e, které vlastně evropské občany obírají e, o miliony eur. Další zase mají zvláštní finanční mechanismy a přitom takováto opatření jako vůči nám, vůči nim uplatňována nejsou. Takže neschopnost Evropské unie se skrývá za eh, takzvaný, takzvaně politicky korektním přístupem a musím říct, že eh, je to jenom prodlužování diskriminace jak eh, jsem řekl, je to prostě měření dvojím metrem. A mimochodem, fungování tohoto mechanismu vůbec neumožňuje řešit problémy určitých zemí. Eh, objevují se tady kritické hlasy, v některých zprávách se eh, potom mizí tyto kritické hlasy a doporučení jsou příliš abstraktní, nejsou tady uplatňována žádná objektivní kritéria, aby bylo možno změřit eh, pokrok a ty závěry Eh, vlastně v prosince 2006 uplatněné vůbec nezaznamenaly nebo neuváděly nějaká, eh, nějaké konečné lhůty měření eh, ani konkrétní kritéria. To, co se za kritéria vydává, nemohou snad vůbec být brána vážně jako charakteristická kritéria či charakteristická opatření pro země, které uplatňují eh, jednotnou politiku vůči všem. Je tady prostě politický eh, mechanismus využíván pro účely pouze některých. A je skutečně vysoce na čase, aby přestal tento mechanismus platit. Eh, další je paní Sipl. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Možná bych chtělo si trošku uvědomit, o čem je tady řeč. Pokud nastávají problémy v oblasti korupce, nezávislosti justice a podobně, měli bychom se na to zaměřit jako Evropská unie a žádat zlepšení. Je to tak? Ano. Na druhé straně se ovšem ptám, když, eh, tedy proč u jiných států tu a tam eh, kon- kritizujeme nešvary, ale nekontrolujeme systematicky to, aby se e, věci nezhoršovaly. Já tady nechci nikoho konkrétně jmenovat, ale myslím si, že i v jiných státech je korupce, nezávislost justice není zaručena a myslím si, že by bylo dobré, kdybychom v této souvislosti se sami sebe ptali otevřeněji, zda by snad v Evropské unii neměl existovat permanentní monitorovací mechanismus pro všechny členské e, země. Jestliže tedy konstatujeme, že e, problémy možná existují ve více než těchto dvou členských zemích, je jasné, proč se členské země e, tomu brání. Ano, Eh, situace se v Bulharsku a Rumunsku může změnit, ale otázka je, zda eh, je současný stav důvod k tomu, aby nebyly tyto země vpuštěny do, Tajvan, do Schengenu. Já si myslím, že eh, tuto otázku bychom si měli položit a neměli bychom dále odkládat. Prostě změny se neustále dějí, změny jsou neustále potřebné a je otázka, eh, zda tedy i tento systém eh, přeskum by neměl být změněn, protože tím, že se mění Unie, eh, tím bude pořád důvod žádat nějaké změny. Takže možná Eh, by se zeptala komise, jestli by tento mechanismus se neměl změnit, jestli by neměl existovat monitorovací mechanismus také pro jiné členské země a konečně také to, co jste již tady zmínili, a sice zdá opravdu je nutné nevpouštět tyto dvě země do Schengenu. Okay, um, next is Mrs. Gabriel, please. Gabriel je další, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Dovolte, abych nejprve poděkovala zástupci Evropské komise za eh, úvodní prezentaci. Budu stručná, mám dva dotazy. Za prvé, Evropská komise nám oficiálně oznámila, že v roce 2016 od nás očekává ještě hlubší reformy, aby opravdu došlo k pokroku. A z toho vyplývá e, můj dotaz. Ptám se, zdali kritéria a etapy pro oba státy jsou zcela jasně stanoveny, kritéria, která by snad umožnila vnímat, že oba, obě země e, dosáhly pokroku. Mně připadá, vypadá, že tomu zatím tak není. Přitom pro nás je všechny efektivita nejdůležitější. A z toho vyplývá otázka, ke komisi. Má Evropská komise nějakou jasnou představu, jak můžeme zvýšit efektivitu těch opatření, toho mechanismu, aby se z ní stal nástroj, eh, který by posunul tedy e, celý tento proces výraznější předu a nejenom v Rumunsku a Bulharsku, ale v celé Unii. A moje druhá otázka je tato. Měl by tady být všeobecný rámec e, pro respektování e, práva a ptám se Evropské komise, jak otázkou, jak vnímá tedy Rumunsko a Bulharsko po vystoupení z těch mechanismů a jak se tyto země e, liší od evropského rámce pro respektování e, právního státu. Ten je přece jasně definován a my přece potřebujeme společnou e, politiku v této oblasti. Děkuji. Děkuji vám. Paní Josefe, další, prosím. Děkuji. Já budu rovněž hovořit bulharsky. Chtěla bych položit dva dotazy a pak mám ještě jednu připomínku. Prezentace Evropské komise je takovým stručným schrnutím těch zpráv, které dobře známe. Ale já jsem si představovala konkrétní doporučení. Chtěla jsem slyšet konkrétní názor, konkrétní doporučení a představy komise. E, představovala jsem si nějaké návrhy ze strany Evropské komise, tak, abychom znovu nastartovali výrazněji tento mechanismus, který údajně čtyři roky nefunguje. Moje otázka je následující. Je to ten úplně nejlepší nástroj pro Evropskou komisi, pro Evropskou unii, nesnad pro vyvíjení nátlaku, ale pro spolupráci s členskými zeměmi ty dvě poslední zprávy prokazují, že situaci v Bulharsku hm, znáte poměrně dobře. A přitom vnímáte, že tento mechanismus je spíš politickým nástrojem, který je eh, tak trochu neobjektivně využíván v těchto dvou zemích a umožňuje vlastně vyvíjet eh, takový přístup, eh, který by charakterizovala jako měření dvojím metrem. A to, co řekla kolegyně, to hm, k tomu bych se chtěla také vrátit. Vy nás teď vlastně kritizujete za to, že jsme ne, eh, přijali eh, návrh zákona proti eh, korupci, boji proti korupci. To nepřijetí Ptám se, zdali znáte okolnosti, protože to nepřijetí nevyplývalo z nějaké neschopnosti něco takového e, přijmout. Byl to prostě špatný návrh. E, ten e, duch toho návrhu byl pochybený, takže my doufáme, že to bude napraveno a že tento zákon o boji proti korupci bude přijat co nejdříve. Řek, řekli jste nám, a teď se obracím opět k zástupci e, Evropské komise, dnes něco velice zajímavého. Hovořilo se totiž o e, evropských e, zdrojích, které byly vydány na to, aby byly vypracovány tyto zprávy. A já se táži, kolik tyto zprávy vlastně stojí vzhledem k tomu, že evropský rozpočet je silně omezena, že tam se peněz nedostává. Děkuji, předseda děkuji. Pan Lede, prosím. Děkuji vám, pane předsedo, dámy a pánové. Nejprve dovolte, abych eh, kolegyně a kolegy a zástupce Evropské komise informoval o tom, že eh, před hodinou Národní schromáždění Bulharska eh, v prvním čtení schválilo návrh zákona o justičním systému, e, což byl e, vlastně jeden ze zásadních bodů ve zprávě Evropské e, komise. Pro, po třetí již teď analyzujeme zprávu Evropské komise, pardon, po třinácté analyzujeme zprávu Evropské komise a po třinácté tady konstatujeme, že se jedná o diskriminační přístup ze strany komise, který se ovšem uplatňuje pouze vůči Bulharsku a Rumunsku Rumunsku, eh, přestože tady jsou obdobné problémy v dalších členských státech Unie. Já jsem už vícekrát volal po pozastavení platnosti tohoto mechanismu, který není založený na měřitelných a objektivních eh, kritériích, je zneužíván pro politické účely a zabraňuje vstupu Bulharska do šengenského eh, prostoru, do šengenské rodiny. Předseda Evropské komise Juncker již vícekrát naznačil, že to pozastavení doporučení by se mělo během funkčního období této komise realizovat a já apeluji, aby tak bylo učiněno co nejdříve. To totiž není evropský mechanismus, který respektuje eh, právní stát. Potřebujeme prostě mechanismus, který by byl založen na měřitelných kritériích a jsem velice rád, že už teď na eh, úrovni Evropského parlamentu pracujeme na obdobném návrhu. Brusel má skutečně na čase, aby akceptoval skutečnost, že Bulharsko je plnoprávným členem Evropské unie a je na čase ukončit eh, tento diskriminační dohled, který je uplatňován vůči mé zemi. Děkuji. Eh, pan, eh, pan Orden Děkuji, pane předsedo. Já musím říct, že tady skutečně vnímám takový ten pocit deja vu opravdu velmi výrazně. Jako e, obvykle je ta zpráva velice důkladná a zároveň ano, je to tak do určité míry rituál. E, stručně řečeno, e, je tam stále využí, používán stejný, stejný jazyk, jste stále lepší a lepší ale. E, a abych to řekl ještě jinak, ano, plníte, plníte, ale neplníte dost. Jistě, je tady ještě hodně úkolů před oběma zeměmi, jak v Rumunsku, tak v Bulharsku je třeba ještě něco e, vykonat, ale to, co tam e, chybí v té zprávě, je určitá perspektiva a to je velice zaňující. Prostě je tady opravdu třeba k tomu přistoupit trochu jinak. Předseda, děkuji. Pan Mako, paní Makovej, prosím. Děkuji, Klóde. Moje stanovisko je dost odlišné od eh, stanoviska kolegů. Za prvé, eh, já vůbec necítím, že moje země, či já, či jakýkoliv eh, občan Rumunska je nějak diskriminován tento mechanismem, tímto mechanismem. A pokud eh, provedete nějaký výzkum mínění, eh, tak naopak zjistíte, že velká většina obyvatelstva by ráda, aby eh, CVM pokračoval dál. Jsem si jistá, že v Bulharsku by tomu bylo podobně, ale nechci hovořit za své bulharské kolegy a kolegyně, budu mluvit o Rumunsku. A pak je tu další věc. Tento mechanismus se vztahuje k reformě justice a v případě Rumunska jde také o pokračování boje proti korupci, v případě Bulharska boj proti organizovanému zločinu. Toto jsou e, problémy, které jsme měli před e, e, přistoupením k Unie. Slíbili jsme, že tyto problémy budeme řešit, že budeme řešit nevyřešené problémy s, pojené s justicí, bojem proti korupci a bojem proti organizovanému zločinu. A tyto mechanizmy mechanismus podle mého názoru by měl fungovat eh, a být v platnosti, dokud eh, se s tím eh, my problémy nevypořádáme. A my, občané svých států, občané Evropské unie, bychom to měli vnímat jako otázku cti. Ještě jednou, tento mechanismus prostě mm, slouží lidem, slouží občanům, není tady pro politiky. Jistě, politici ho nemají rádi, protože, ale jsou to nástroje určené Eh, lidem a ne politikům. Eh, v případě Rumunska bez CVM vlastně eh, kam, úřad prokurátora pro boj proti korupci, který je velice zásadní a nejenom u nás, by již dnes neexistoval v Rumunsku. Bylo tady několik pokusů ho zrušit a právě díky CVM tady tento boj proti korupci v Rumunsku funguje a bývalý premiér, bývalí ministři, členové parlamentu, soudci a prokurátoři jsou konečně povoláváni před soud a usvědčováni z daňových úniků, praní špinavých peněz, zneužívání eh, moci a eh, prostě usvědčování z těchto eh, trestních trestných činů. Takže my teď máme určitou perspektivu, dokdy, no tak na tu otázku, dokdy to tak bude platit, prostě eh, se ptám, Eh, až bude v CVM zaveden určitě, určitý princip takových benchmarků eh, černý na bílém, tak eh, pak můžeme s tímhle celým systémem skončit, ale do té doby nevidím důvodu, proč bychom to dělali. A pak pro Geoffrey van Ordena si dovolím také eh, zodpovědět jeho dotaz. Vy se ptáte, proč tyto země a konkrétně Bulharsko, protože jste zpravodajem k Bulharsku, eh, tyto všechny věci již nevyřešily. A moje odpověď je velice jednoduchá, protože je tady prostě stejná situace v Rumunsku. Je to nejprve tak technická část problému, otázka institucí a druhá část je prostě otázka otázka v určité politické vůle a moje odpověď je, proč se to nepohybuje ku předu, protože tady není politická vůle. Politici nechtějí eh, být poháněni před soud, nechtějí být usvědčováni z trestných činů, nechtějí přijímat zákony, které by se obrátily proti nim, protože ta eh, politická korupce dosáhla vysoké úrovně a je to otázka přeshraniční eh, napříč politickými stranami. Takže to je důvod, proč prostě politici nedělají, nečiní to, co by činit měli, protože se sami vlastně brání, sami eh, se snaží se obhájit. Pokud by měli souhlasit eh, s implementací legislativy, eh, která <coughs> by znamenala jmenovat profesionály na místa prokurátorů, aby byly ty případy skutečně důrazně vyšetřeni, no tak to by byly sami proti sobě. Rozdíl je v tom, že my v Rumunsku jsme chtěli mít z kraje takovou tu instituci a mít prostě svobodný nezávislý úřad eh, prokurátora a svobodnou a nezávislou justici. Předseda přerušuje. Děkuji, děkuji vám. Už jste hovořila přibližně pět minut, omlouvám se, říká předseda. Ještě jednu větu. Občané v obou zemích, obyvatele v obou zemích, já jsem Bulharsko na pozvání řady nevládních organizací e, také navštívila vícekrát v loňském roce. Obě e, země ústy svých obyvatel si přejí CVM a dál, e, aby dál pokračovalo. Předseda, já vím, že to je velice citlivá, důležitá otázka. Nechci vás omezovat v řečnické době, ale máme tady hodně řečníků na seznamu, takže prosím vás, držte se těch dvou minut. Další je paní Heisman. Děkuji vám, pane předsedo. já budu mnohem stručnější než eh, ostatní, protože řadu z těch věcí už tady řekli kolegyně a kolegové přede mnou a ty argumenty jsou velice přesvědčivé. V roce, od roku 2007, či lépe řečeno v roce 2007, byl tento mechanismus ustaven ten mechanismus CVM. Každá zpráva eh, vlastně eh, oznamuje či eh, obsahuje ten pokrok a zároveň doporučení. Máme tam popsánu situaci v každém jednotlivém období a Eh, také eh, je tam vlastně určitý oddíl věnovaný eh, prezentaci politiků ve sdělovacích prostředcích v tom daném období. Myslím si, že je důležité nejenom znát ta doporučení, a seznámit se s situací za určitý časový určitou časovou lhůtu, ale e, komise by měla e, k tomu přistoupit ještě trochu jinak. Víte, my už se teď zabýváme skutečně třináctou zprávou a pořád zbývá ještě něco udělat. Pořád je tady něco dalšího. Jistě, Bulharsko ještě nedosáhlo splnění všech těch kritérií, která jsou velice eh, jaksi ambiciozní, ale ten proces by měl být motivační, aby tady byly zaznamenány výsledky. Buďme upřímní a hovořme e, skutečně e, otevřeně. Všechny země mají problémy. Měli bychom se spíš vyměňovat dobré postupy, než abychom se kritizovali e, navzájem, protože chceme přece vytvořit jednotnou Evropskou unii. A zároveň vás také žádám, pane předsedo, abyste Evropskou komisi požádal, aby provedla hodnocení důsledků dopadu tohoto mechanismu. Děkuji. Paní Intveld je další, prosím. Uh, just... Děkuji, pane předsedo. Dvě poznámky dovolte. Především si myslím, že pan van Orden eh, nám tady položil legitimní otázku, tedy proč to trvá tak strašně dlouho, než eh, dojde ke E, změně, e, řekněme, kultury či mentality. Poněvadž e, tady to je něco, co se dotýká přímo občanů. To není jenom jakési cvičení, aby se uspokojila komise. A druhá věc, já se velmi shoduji s mnohem, mnohými řečníky, kteří dnes hovořili, a sice myslím si, že skutečně je na čase, abychom eh, přestali eh, přistupovat diskriminačně ke dvěma konkrétním zemím. Ne, že by snad nebyl důvod monitorovat eh, vývoj, ale prostě proto, že by bylo vhodnější zavést širší mechanismus. A já si myslím, že to by skutečně mělo vypadat jako mechanismus permanentního monitorování pro všechny země a tím také budeme mít lepší přehled o trendech a vývoje. Děkuji. A ještě pan eh, Pavel? Eh, nebo ještě někoho jsem eh, vynechal? Ještě, ještě pan, pan López Aguilar. Ještě někoho jsem vynechal? Ne, dobře, takže pan López Aguilar. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za to, že mohu zde také ještě přidat jeden bod k tomu, co tady bylo už legitimně zmíněno. zejména eh, našimi váženými kolegy z Bulharska a Rumunska, čili členským, eh, členských zemí, eh, ze kterých, kterých se týká tento monitorovací mechanismus. Já jsem tady bohužel nebyl od začátku, ale přece jenom jsem slyšel dost, abych tady mohl říci něco o další obavě a sice eh, tady eh, de facto se za tímto eh, dohledovým mechanismem, který trvá velmi dlouho, že se za ním tedy skrývá jistá diskriminace. Otázka tedy zní, zda komise ve své komparativní analýze provedla eh, porovnání a došla k závěru, eh, že situace eh, v Bulharsku a Rumunsku je výrazně horší než v zemích, kde proběhla nedávno nějaká ta reforma, justiční reforma, která eh, možná má dopady na eh, instituce zabývající se eh, korupcí a podobnými jevy. Či zajímal, zajímal by mě, jestli v komise ví o dalších zemích, kde případné justiční reformy mohly zhoršit situaci v oblasti Eh, korupce, protože já vím, že takových eh, reform bylo poměrně hodně. A tím se de facto jenom zesiluje to eh, obvinění z diskriminace. No a je to trošku ironické, ale tyto země byly nebo jsou nuceny tyto, tyto eh, reformy provádět, eh, aby se dostali do Schengenu, tedy do systému, který se v podstatě rozbourává. Takže, takže eh, možná, že až konečně splní kritéria, což je velmi ironické, tak už jak si nebude kam vstupovat. Ano, děkuji za zajímavý bod. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl také eh, poděkovat komisi. Myslím, že to je, myslím, čtvrtá z pěti zpráv, eh, která dopadá pozitivní pro Rumunsko. Přesto všem musím eh, vyzvednout některé aspekty, které zní poněkud amatérsky. I v médiích zaznělo, že tato zpráva eh, jaksi není, ne, není, není dobrá a prostě byla dosti eh, rozdrcena v médiích. Také si myslím, že takovýto mechanismus by snad eh, měl existovat pro 28 zemí, ne jenom pro dvě země, protože já si myslím, že eh, musí existovat standardnější systémy na sledování situace v Rumunsku a Bulharsku. A pokud ne, pak bychom skutečně chtěli aby existoval nějaký časový plán, který by měl omezený mandát a na konci toho mandátu by eh, tento eh, systém skončil. Eh, to by teď. My jsme v tomto mechanismu už devět let a myslím si, že další tři roky snad nejsou nutné. Tento mechanismus je eh, využíván k tomu, aby se Bulharsko a Rumunsko nedostalo do Schengenu, ačkoliv, a ta komise to také říká, že to se Schengenem zase nesouvisí. Bohužel jde o mechanismus, který pro mnohé místní politiky eh, v šengenských státech i jinde eh, je často používán ve volebním boji. Domnívám se, že Rumunsko a Bulharsko svou práci odvádějí dobře, možná dokonce i lépe než některé jiné šengenské země. A uvedl bych jako příklad eh, Ukrajina, Srbsko, eh, tady oproti ním skutečně si počínáme velice dobře, to komise říká už několik let. A parlament, jak někteří kolegové eh, řekli, eh, si to myslí taky. Teď je, eh, zbývá jenom rada, že v radě jsou skutečně politici, takže já myslím, že skutečně je třeba dále vysílat signály, že v pouhých dvou zemích tento mechanismus nemá smysl. Pokud má mít smysl, tak v celé 28. No a e, pokud se týče tady těch e, plánů, které tady mám, tak ty, které máme, e, tak ty už jsou dosti staré a my třeba dnes nemáme politickou vládu a možná by bylo dobré tady postoje změnit. Děkuji, kolegové já musím říct, že eh, má, jsme ve velkém časovém presu, poněvadž tady máme skutečně tolik důležitých bodů. Nicméně je důležité si vyslechnout všechny příspěvky. Takže eh, proběhla kvalitní debata. Já se tady eh, omlouvám za to, že nám tady trvala tak dlouho. A tedy nyní prosím, prosím, aby komise co eh, nejstručněji a nejlépe odpověděla. Děkuji, eh, pane předsedo. Já se pokusím některé ty myšlenky možná združit do takových tří oblastí. Tak především a to zmínili už mnozí, že tento mechanismus je třeba vidět v specifickém kontextu souvisejícím se vstupem. A je za tímto mechanismem určitá logika. A logika je taková, že jakmile eh, splní mechanismus svůj eh, cíl, pak tedy skončí. Tak toto je skonstruováno. Pravda všem je také to, že hovoříme o uspokojivém plnění cílů, čili ten cíl eh, tady není pojímán jako jakýsi dokonalý ideál, ale prostě uspokojivá úroveň. A já si myslím, že Eh, když tady zazněly odkazy na slova předseda, předsedy Junkera, tak eh, myslím, že tam ten duch byl. Prostě pořád zbývá dokončit určitá práce, eh, ačkoliv opravdu nám nejde o naprostou dokonalost. Čili jde spíše o to, že pokud Eh, že tedy budeme schopni dosáhnout této úrovně, pokud eh, o to budeme přiměřeně usilovat. Eh, druhý bod je, to jsou otázky o tom, jak funguje tento systém. My jsme přesvědčeni, že jsme do objektivity a, a férovosti tohoto systému vložili mnoho přečtěte ten text a uvidíte, že ačkoliv komise zde přijímá politické rozhodnutí, ta vyjádření jsou velmi opatrná a zcela jistě plně respektují eh, dva členské státy, kterých se to týká. Čili skutečně se velice snažíme tomu přistupovat férově. Pravda je, že tady eh, byly odkazy na Schengen a eh, určitá instrumentalizace tady je patrná. Každopádně komise se eh, komisi jde o objektivitu a samozřejmě eh, jsme a pohybujeme se v tom kontextu či v logice CVM. A ten, pokud se toho Schengenu týče, tak tady tuto myšlenku, toto spojení spíše odmítáme. Eh, pokud se týče nákladů, tak eh, myslím, že Máme určitý tým eh, lidí, kteří se podílejí na této analýze. Je to eh, několik osob z různých oddělení komise, eh, kteří mají příslušné znalosti, čili to není zase tak náročná věc, pokud se týče nároku na zdroje a když se na to podíváte z makrohlediska, tak to je velice malé. Dále, pokud se týče efektivity, eh, já myslím, že cílem je dosáhnout určitého účinku. účinku, který bude reálný. Či z hlediska komise je podstatné to, že CVM je účinným nástrojem dosávání cíle. Komise je přesvědčená, že mechanismus tohoto dosávání cíle napomáhá a když se podíváte na závěry rady, tak tam také vnímáme značnou míru konsensu. A ti, kteří se tady vyslovují pro reformu, eh, také jsou si tohoto hlediska vědomím. Ten eh, mechanismus eh, už trvá déle, než jsme předpokládali, ano, a zatím eh, může být mnoho důvodů. My se blížíme už de facto k dekádě a my jsme vlastně už, když to bylo pět let staré, tak jsme si mysleli, že už je to vlastně záležitost dlouhodobá. No tak já doufám, že jsem snad zhruba zodpověděl vaše otázky. Čili to, pokud to doporučení zní, že CVM eh, trval eh, daleko déle, než jsme si všichni mysleli, eh, tak to je velmi zajímavé doporučení. Nicméně já vám rozumím já eh, si dovedu představit, že eh, by tady bylo mnoho doplňujících otázek, ale eh, máme tady obtížnou situaci, poněvadž já jsem ponechal této debatě větší čas, poněvadž tady kvalita příspěvku byla velmi vysoká a ta debata byla velmi efektivní nejenom s EVM, ale také otázky právního státu obecně i v Unii. Takže eh, já vám všem děkuji, ale my už eh, de facto jsme ubrali eh, půl hodiny nebo mm, na z jiných témat, takže já se opravdu omlouvám za to, že se tomu nemůžeme dnes více věnovat, ale určitě budeme mít eh, více času v našem programu eh, později, než se dojdeme k dalším výročním zprávám. Já děkuji všem a děkuji všem také za vysokou úroveň eh, diskuse a děkuji také všem zpravodajům. Teď budeme muset jít dál. To the next item. A teď už, kolegové, přecházíme k dalšímu bodu na programu jednání. Jedná se o bod číslo 12. Takže pustíme se rychle do práce, protože máme spoždění. Jedná se o boj proti obchodování s lidmi a jeho místo ve vnějších vztazích Evropské unie. Jde o zvážení stanoviska podle článku 54. Navrhovatelkou je paní Bodil Valero. A já ji rovnou předám slovo, protože, jak už jsem říkal, máme zásadní spoždění ale toto je velice důležité stanovisko v souladu s článkem 54. Bodel máte slovo. Tak eh, Děkuji. Děkuji vám, pane předsedo. Vystoupím ve švédštině, takže vám dám chviličku na to, abyste si nasadili sluchátka, pokud potřebujete. Nejprve bych chtěla poděkovat stínovým zpravodajům za jejich příspěvky ke stanovisku. My jsme se sešli společně ještě předtím, než jsem stanovisko zpracovala, abych mohla zapracovat vaše názory. Vyjádřili jste různé názory, celou řadu zajímavých připomínek. Bohužel rozsah stanoviska je omezen. Nyní se těším na vaše jistě kvalitní pozměňovací návrhy. my máme výlučnou pravomoc podle evropské legislativy a sdílenou pravomoc, pokud jde o prevenci a podporu eh, obětí. Již máme k tématu také jednu zprávu a i k ní jsme měli možnost předložit pozměňovací návrhy. Je to zpráva DROAT, komplexní zpráva, která a řeší řadu otázek, o čem jsme hovořili i na zasedání stínových zpravodajů. Já jsem se tedy rozhodla, že nebudu příliš eh, investovat do pozměňovacích návrhů, eh, které se vlastně projevily už u jiné zprávy. Zároveň eh, tedy se teď zpracovává tato zpráva eh, o obchodování s lidmi ve vnějších vztazích EU, eh, e ale zároveň se také připravuje zpráva o směrnici pro boj s obchodování s lidmi. Takže já jsem se snažila eh, věci řádně vymezit, aby tady nedošlo ke zbytečnému směšování. Ve svém stanovisku řeším záležitosti, na nich jsme se v zásadě shodli na zasedání stínových zpravodajů. To znamená, zdůrazňuji lepší policejní spolupráci. Myslíme si, že úředníci musí být řádně proškoleni, Stejně jako policisté musí být řádně proškoleni. Hovořili jsme o strategii eh, sledování peněžních toků, tak abychom byli schopni bojovat s kriminálními sítěmi. Mluvili jsme také o možnosti Um, určitých eh, přechodných zařízení. čímž bychom měli usnadnit eh, spíše cestu pro legální migraci. Hovořili jsme také o návratech a o tom, jak eh, návraty zajistit, jak je provádět tak, aby navrácená osoba se znovu nedostala do stejných obtíží. Budeme se muset ještě shodnout na povoleních k pobytu v případě osob, které nemohou být navráceny a musí zůstat. Musíme řešit také problematiku svědků obchodování s lidmi. Pro takové osoby je třeba zvážit jistou ochranu. Nicméně času je tady um, málo, je tady eh, jaksi omezený časový prostor, takže tuto problematiku musíme zvážit stejně jako právní pomoc eh, a zde se zejména musíme soustředit na zranitelné osoby, zranitelné skupiny, jako například děti, na osoby se zdravotním postižením, eh, což jsou tedy osoby, které se zasluhují zvláštní podporu a pomoc. To jsou tedy problémy, které jsem se snažila zmínit v tom stručném stanovisku a já doufám, že kolegové také z jiných politických skupin k tomu případně předloží pozměňovací návrhy. Pokud máte tedy nějaké poznámky, tak eh, se na mě s nimi obraťte, anebo případně v podobě pozměňovacích návrhů. Termín pro předložení pozměňovacích návrhů je 23. března ve 12 hodin v poledne, takže ještě máme určitý čas a těším se na spolupráci s kolegy. Thank you very much. Děkuji. Paní Valero, vidím, že tady jsou někteří stínoví zpravodajové. Já teď pracuji na řečnickém seznamu Tereza už se hlásila do diskuze, Kristýn také. Pane Kirchhope, chcete se také vyjádřit? Vy nikoliv, dobře. Barbara se už hlásila. A paní Koráca Bild je už také na seznamu. Chce se ještě někdo další nechat zapsat na seznam řečníků? Dejte mi prosím vědět. Tak pokud ne, takže už uzavírám tento seznam, protože času je málo. A máme před sebou ještě jeden bod. A teď tedy první eh, stínová zpravodajka za EPP, Teresa Jiménez Beseril. Prosím, máte slovo. Děkuji, Klode. Ano, máme spoždění, ale bohužel tato záležitost je nesmírně důležitá, takže ji musíme eh, projednat. Je to tedy obchodování s lidmi, problematika související také se situací eh, žen. Pokusím se to projít velice rychle. Chci předně poděkovat paní navrhovatelce, s níž jsme se sešli ve Štrasburku v únoru a myslím, že tam mm, jsme byli schopni zapracovat eh, většina, většinu poznámek stínových zpravodajů. Nicméně chci ještě zdůraznit, jeden aspekt, který bych předložila v pozměňovacím návrhu. Myslím, že bychom měli například prohloubit to, jak bychom nabídli lepší ochranu dětem, jakožto EU. Koordinátor pro obchodování s lidmi říkal, že většinou, eh, když už eh, se člověk stane obětí, obchodování s lidmi, tak už je příliš pozdě pro řešení problému. Víme, že eh, mnohokrát dochází ke zneužívání dětí a žen. Následkem toho často bývá sexuální zneužívání, takže se musíme soustředit především na prevence u dětí, aby nepadly do rukou eh, převaděčů. Eh, také mě děsí to číslo 10 milion 10 tisíce dětí, kteří mezi uprchlíky v tuto chvíli zmizely eh, bez stopy. Je třeba vyměňovat si lépe informace mezi úřady v rámci EU, ale samozřejmě také s třetími zeměmi protože pokud neochráníme tyto děti, tak eh, ztratíme celou generaci. Zároveň si také myslím, že jsou tady eh, psychologické eh, škody, ale pochopitelně i finanční a ekonomické náklady pro samotnou společnost, která potom řeší problémy obětí. Takže si myslím, že toto musíme řešit prioritně pak máme také směrnici o obětech trestné činnosti. To je zásadní balíček legislativních opatření, který musíme uplatnit i v této souvislosti. Výbor Libe by měl eh, doporučit ESVČ, aby eh, stanovila mechanismus, eh, který nám umožní lépe pomáhat eh, obětem, zejména zranitelným osobám. Také musíme klást důraz na ochranu obětí se zdravotním postižením, protože tyto jsou eh, znevýhodněny eh, na dvakrát. Často bývají obětí trestné činnosti a nesmíme na ně zapomínat. V obou dvou případech je třeba nastavit možnosti podpořit oběti a protože už nemáme čas, tak eh, přeskočím některé body, které jsem se tady eh, napsala a které předložím v podobě pozměňovacích návrhů. Ještě bych chtěla říct, že tady vítám tuto zprávu, děkuji paní navrhovatelce za stanovisko a myslím si, že tato zpráva je velice dobrým základem pro spolupráci pro všechny politické skupiny a eh, zcela jistě tady nebude žádný problém při, při hlasování o tomto stanovisku. Děkuji. Thank you very much. Děkuji ještě Kristýn za SAD. Děkuji, pane předsedo. I já chci výrazně poděkovat kolegyni Valero, která odvedla velmi dobrou práci. Ten návrh je E, dobře e, vypracován a já sdílím celou řadu těch doporučení a přejdu s některými pozměňovacími návrhy, půjdou stejnou cestou, e, jakou jde zpráva. Jde o ochranu a pomoc obětem a trestní stíhání a těch odpovědných za, tyto skutky. To, jsou, to je to, na co se soustředíme pozměňovací návrhy je třeba přijít s holistickým způsobem eh, přístupem k obchodování s lidmi. Je to otázka prostituce a dalších způsobů eh, zneužívání eh, těchto eh, oslabených osob. Nesmíme také zapomínat na další věci, jako jsou například dětští vojáci, násilné sňatky a tak dále. Pak je tady otázka spojení obchodování s lidmi a převaděčství uprchlíků, kteří riskují, že se stanou oběťmi eh, obchodování s lidmi a ženy a eh, nezletilí jsou nejvíce citliví, jsou prvním prvními obětmi. Takže je třeba na tyto věci během celého migračního procesu brát zřetel především v detenčních centrech a na hranicích. Jak jsme požádali v usnesení o e, ženách uprchlicích, e, žadatelkách o azyl, o kterém se hlasovalo v minulý týden e, ve Štrasburku, chceme, aby se takto zacházelo i takto pozornost byla upřena i na děti. Pak je tady otázka směrnice 2004, kterou se také kolegyně Valero zabývala. Jde o e, určitá povolení k pobytu. E, tím e, obětem by to mělo být umožněno, i když nespolupracují, dejme tomu, s policií. Ochrana obětí obchodování s lidmi musí být zárukou a oběť uznaná v jedné členské zemi musí být obě, uznanou obětí ve všech zemích Unie. Navrhuji jednotný mechanismus a jednotný dohled, který by byl uh, zaveden u eh, Evropské komise a tato nová struktura by měla mít dostatečné množství jak materiálních, tak nehmotných zdrojů. Ještě jednou předložím příslušné pozměňovací návrhy a kolegyni ještě jednou děkuji za skutečně skvěle odvedenou práci. Předseda, děkuji. Barbara Zagué, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat paní kolegyni Valero za velice dobrou práci, kterou odvedla. Souhlasím s tím, že se jedná o velice důležité stanovisko. Jistě pomůžeme i nevládním organizacím eh, v této souvislosti. Já bych doplnila do prvního odstavce, pokud můžu, žádost eh, eh, o spolupráci s třetími zeměmi při sledování činností a politik na podporu lidských práv. Chtěli bychom se vyhnout eh, repatriaci eh, se zeměmi, které nechrání zranitelné eh, skupiny. Dále se domnívám, že je velice důležité, aby v případě těm, kteří v případě těch, kteří pomáhají mm, uprchlíkům, abychom dosáhli výjimky z obvinění z obchodování s lidmi. Pokud jde o to školení, které tam chceme eh, zapracovat eh, pro Frontex a další agentury, tak si myslím, eh, že bychom tam neměli zapomenout také na oběti obchodování s lidmi, protože si přejeme pomoci lidem, uprchlíkům, kteří se dostávají k evropským břehům. Chceme, aby dostali odbornou pomoc. Dále si myslím, že je důležité v odstavci 4 uznat rozdíl mezi pašováním a obchodováním s lidmi. To je důležité odlišovat nejenom v rámci Evropské unie, což toto stanovisko stanoví, ale také v transitních zemích, ať už jde o Libii nebo další země. Další bod. To už se týká odstavce číslo 5. Oběti obchodování musí být chráněny i v případě, když se rozhodnou, že nebudou spolupracovat a s policií. A při mm, jednání s obětmi obchodování s lidmi je třeba zajistit eh, zajištění potřeb rodin. Musíme zrychlit eh, proces jednocování rodin v takových případech. Pokud jde o strukturu zprávy výboru AFET, je taková, že tam klade veliký důraz na mm, otrockou práci, Konkrétně odstavec 11 a 12 této zprávy je tak důležitý a relevantní, že bychom ho mohli naším stanoviskem více podpořit. Měli bychom tedy zmínit problematiku firm, které zneužívají otrockou práci. Děkuji nyní paní Koraca Belt. Děkuji, pane předsedo. Já chci také říci, že vítám a podporuji toto stanovisko. Obecně je velice dobré a podporuji, co řekla kolegyně Tereza, zejména pokud jde o důraz na ochranu dětí a žen. Vítám výzvu eh, po posílené spolupráci v rámci Europolu a Eurojustu. Je potřeba zlepšit výměnu informací mezi členskými státy a s třetími zeměmi. Je třeba eh, sledovat také finanční toky v této souvislosti a musíme využít veškerých nástrojů pro boj s převaděči a zlepšit tak eh, spolupráci s třetími zeměmi při schromažďování důkazů. V tomto ohledu eh, to zmínění operací v rámci společné bezpečnostní a obrané politiky, ať už jde o Mare Securo nebo Sofii, tak toto je vše Toto jsou vše eh, operace, které vítáme stejně jako zapojení NATO do boje s převaděči, eh, zejména v Egejském moři. Musíme také nabídnout technickou pomoc třetím zemím, aby změnili legislativu a stíhali převaděčství a bránili eh, beztretnosti v této oblasti. Musíme spolupracovat eh, také s mezinárodními organizacemi, pokud jde o prevenci eh, obchodování a identifikaci případných obětí. Musíme spolupracovat s nevládními organizacemi a zasvětit eh, více pros- úsilí o světové kampani. Myslím si, že je potřeba některé věci ještě maličko projasnit, abychom více ochránili oběti a abychom se vyhnuli tomu, že do, dále bude fungovat model převaděčství. Zmínit bychom měli tedy také sexuální turistiku. Já k tomu předložím pozměňovací návrh, abychom v této souvislosti zvýšili spolupráci s třetími zeměmi, protože to bohužel je přetrvávající praxe. Děkuji. Děkuji. A já chci poděkovat eh, Bodil Valero a všem spravo, stínovým zpravodajům a kolegům za konstruktivní příspěvky k tomuto stanovisku. Pokud jde o termín pro předložení pozměňovacích návrhů, je to 12 hodin v poledne 23. března. Takže kolegové, velice děkuji. Já doufám, že jsem vás příliš nehnal. Paní Valero, chcete se ještě velice stručně na závěr vyjádřit? Ano, děkuji. Já chci pouze všem poděkovat za dosavadní příspěvky. Mohu vám říci, že řada z těch otázek, které jste zmínili dnes dopoledne, určitě eh, zapracuji do pozměňovacích návrhů, které sama chci předložit, protože zatím v textu a proto nebyl dostatečný prostor. Děkuji, říká pan předseda. Takže vážení kolegové, ještě jednou děkuji a dostáváme se k dalšímu bodu. A to je výměna informací o státních příslušnících třetích zemí a, evropský, a o Evropském informačním systému rejstříků trestů. Tady je zpravodajem pan Kirkhope. Máme tady prezentaci komise. 19. ledna totiž komise předložila návrh na směrnici, kterým chce pozměnit třetí pilíř který je také základem ECRIS, Návrh má usnadnit výměnu informací mezi členskými státy, pokud jde o trestně právní odsouzení příslušníků třetích eh, zemí. Jde o aktualizaci ECRIS, tak aby byla snažší identifikace členského státu, ke kterému došlo k odsouzení takové osoby. Tak, teď už předám slovo Evropské komisi, aby tento návrh představila. Následně vystoupí zástupce předsednictví a pak bude prostor pro vyjádření kolegů poslanců. Začneme nejprve s tinovými zpravodaji. Takže nejprve krátká prezentace komise. A vystoupí paní Jur Schröder. Yes, uh, thank you very much. No, děkuji vám, pane předsedo, a chci také poděkovat panu Kirkopovi za tuto příležitost. Je trochu E, málo času, pokusím se být tedy stručná, ale e, zároveň e, doufám, že vám sdělím to hlavní ohledně úmyslu komise výměny trestních rejstříků. Tady vlastně už existoval informační systém, ten je znám pod zkratkou ECRIS a od roku 2012 funguje. Velmi stručně tři body. Jaká je hodnota ECRIS v tuto chvíli a proč přišla tedy komise s novým návrhem? Za prvé, ECRIS umožňuje trestním soudu, aby přijímala, přijímali informovaná rozhodnutí a aby tedy eh, příměřeně eh, eh, trestala na základě i seznámení se s minulými trestnými činy případnými dotyčných. Takže tady jde o věci jako pravidelný a E, přímý e, styk s dětmi. E, samozřejmě, že v případě, že dotyčný má v trestním rejstříku již odsouzení za sexuálně motivované činy, tak je to důležitý typ informace, takže trestní rejstříky by měly být plně E, plně k dispozici napříč Unii, ale i také e, vlastně v těch třetích státech. Proč je tedy tady tento nový návrh? Už teď se ECRIS vztahuje k e, občanům Unie a k občanům z třetích států. Nicméně u těch prvních se jedná o snadnější výměnu informací, protože Eh, samozřejmě eh, státní příslušnost v tomto směru eh, je jednoznačným vodítkem. U občanů třetího e, státu vlastně se nejedná o občany s státním, e, se státní příslušností e, do jednoho ze členských států Unie, proto je třeba posílat dožádání a tak potom teprve získat plný, úplný obrázek. Není to jenom pomalé, je to také nákladné a velmi často to vede k takovým neúplně jednoduchým krizovým situacím členské státy eh, posílají roz, eh, tyto žádosti do třetích států, někdy zase ty žádosti zůstanou bez odpovědi a vyplývá z toho, že někdy se dostává občanům třetích států eh, vlastně takového příznivějšího zacházení než občanům Unie. A tady jde o technické rozšíření ECRISu tak, aby tomuhle bylo zabráněno. Zároveň je tak také důležité, abyste věděli, že se to týká situací, kdy eh, vlastně eh, je těžko eh, identifikovat jednoznačně občany třetích států, především ve srovnání s identifikací občanů Unie. Takže jaké jsou tři hlavní charakteristiky návrhu výměného mechanismu? Jak jsem řekla, ten návrh vyplývá ze stávající struktury struktury ECRIS, umožňuje a stanovuje to, co my říkáme takový eh, index feature, což je technický eh, mechanismus eh, pomáhající získávat informace o občanech třetích států. To znamená, že ty členské státy by měly do systému zavést údaje o občanech třetího státu, kteří u nich byli odsouzeni za určitý e, trestný čin e, a ta data jsou e, transformována do prostě podoby, která je zakódována a zároveň by to mělo všechno být prováděno automaticky tak, kde jsou zapracovávány údaje e, občanů Unie, tak by měly být v tomto směru i zapracovávány stejným způsobem údaje o občanech třetího státu a okamžitě k dispozici e, ostatním. Takže e, hned v té první fázi by jedním kliknutím mělo být jasné, jednoduché identifikovat toho člověka a v druhé fázi potom ECRIS bude využíván vnímán vlastně vůči občanům třetích států stejným způsobem, jako je využíván vůči občanům Unie, ale ty informace o občanech třetích států budou posílány pouze těm zemím, kteří, e, které tedy si o to e, zažádali. A já bych tady chtěla zdůraznit, že ten mechanismus, který chceme využívat, je mechanismem, který bude spadat pod stejný právní nástroj, jako v současné době ty národní registry. To znamená, že změny identifikace údajů v národních registrech eh, budou zahrnovat také eh, příslušné změny v tom celkovém eh, indexu a že to půjde cestou cestou dodržování tedy právních norem, které jsou v tom aplikovány v jednotlivých zemích. A celý eh, ECRIS i takto upravený eh, bude něčím, co, eh, k čemu bude mít přístup pouze eh, označ, konkrétní orgán, konkrétní úřad, který bude stanoven ve členském státu a bude to co nejomezenější. A ještě něco, tato, tyto informace budou využívány pouze a jedině pro účely trestního řízení, pro které byly vyžádány vyžádány a ne k dalším účelům. A teď eh, druhý eh, bod eh, ohledně revize ECRIS. Jedná se o identifikaci občanů třetích zemí. Tady bych chtěla hned z kraje říct, že hovoříme o odsouzených občanech třetích států a tady stojíme tváří v tvář problému obča- s obtížné identifikace, někdy téměř nemožné identifikace, protože ty do, dokumenty o osobní totožnosti, průkazy osobní totožnosti jsou eh, chybějící, neúplné a pak jsou tam eh, různá eh, jména a tak dále. Otisky prstů, tam je samozřejmě to jednoznačné, tam je, se jedná o efektivní nástroj, jak zjistit přesněji identifikaci dané osoby předseda. E, obávám se, že už nebudeme mít vůbec čas pro stínové zpravodaje. My vám můžeme e, potom pokládat otázky, protože to e, váš úvod je poměrně hodně popisný a možná, že bychom měli nechat opravdu více času poslankyním a poslancům. Takže pak se k vám, už, už, už jsem skoro u konce. Uh, Chtěla jsem vás jenom ujistit, vážené poslankyně a poslanci, že odebírání otisků prstů bude eh, eh, vlastně realizováno pouze do té míry, do jaké eh, je to nutné a bude samozřejmě dodržován princip přiměřenosti a zásady ochrany údajů a jde o bezpečnou identifikaci, což je ostatně také v zájmu těch občanů třetích států, kteří byli odsouzeni a mohou být předmětem identifikačních procesů. Předseda, ano, omlouvám se za to přerušení, ale chceme mít ještě trochu prostor pro dotazy. E, máme tady pět řečníků na pořadu, e, na seznamu řečníků, takže e, začneme s zpravodajem a pak jsou tady ještě stínoví. Prosím, pane Kirkop, máte slovo. Ano, děkuji, pane předsedo. Já se pokusím být co nejstručnější, protože Eh, jsme tady vlastně eh, z důvodu, které známe. Jsem rád, že tady je také zástupce komise a v našem výboru musíme dobře vnímat rozdíl mezi návrhem komise a eh, příslušným návrhem z právy, která ještě není dokončena. Bude tady jistě řada dotazů a připomínek po té, co se zpráva tedy objeví. Eh, na stole. Já se příštím týdnu sejdu se stínovými zpravodaji k takové první výměně názorů. Jak eh, asi je všeobecně známo, já jsem tento nástroj vždycky podporoval a ta revize, která je teď eh, předložena jako návrh komise, jistě ještě posílí důvěru v náš eh, justiční a bezpečnostní systém ve chvíli, kdy opravdu takovéto důvěry máme velmi zapotřebí. Ta revize je vlastně tady proto, abychom překonali určitá prázdná místa, místa a velice vítám revizi, která se vztahuje k občanům třetích států, která je dle mého názoru přiměřená a nutná. Samozřejmě tento nástroj musí pokrývat všechny občany, kteří byli usvědčeni z trestného činu na území Unie a ne pouze občany eh, Unie. Jde o bezpečnost a důvěru těch, které zastupujeme, takže velmi podporuji tento nástroj. Eh, tady jde o to, aby justiční orgány měly úplný celistvý obrázek při výkonu e, svých pravomocí, což je otázka ochrany, ale je to také otázka práv e, obviněných. Pak je tady otázka e, těch zpětných kontrol Eh, či background checks těch, kteří pracují s dětmi. Já velmi vítám iniciativy, které jsme tady realizovali. Je třeba vnímat v právním systému citlivé a zranitelné místo eh, dětí a nezletilých a eh, je v mém úmyslu jako zpravodaje, abych zajistil ve zprávě že nejenom děti, ale všechny zranitelné osoby, lidi s postižením a seniori byli těmi, kteří budou těžit z těchto návrhů. Ten návrh je posílený, systém již máme, je to nástroj, který má e, ty e, určité bezpečnostní e, záklopky a záruky, není to Eh, nějaký eh, je to prostě instrument, jehož nás, eh, cílem je získávat doplňující informace, pak jsou tady určitá technická, technické adjustace, které budou nutné, já je zcela podporuji a těším se na spolupráci se stínovými zpravodaji a doufám, že také v tomto směru budeme nápomocni. Pan Ček jako, za, jako stínový zpravodaj. Rád bych hovořil maďarsky. Shadow vagyok az Európai Néppárt részéről. Tak eh, doufám, že mě slyšíte. Já jsem eh, s tím zpravodajem za EPP k tomuto tématu a vítám tento návrh. EPP bude velice konstruktivní. A já bych chtěl zdůraznit tři témata. Za prvé, eh, článek 4.1 obsahuje seznam informací, které je třeba eh, nějakým způsobem eh, skladovat, ale ony ne všechny z těchto informací by měly být zadány do elektronického systému, čili měl by zájem o které ano a které ne. Další bod. Tady se jedná o občany třetích zemí a jejich situací. Tady jsou lidé, kteří mohou být občany třetích zemí, ale zároveň občany EU. Budou tedy v decentralizovaném systému, nebo jak to vlastně bude? A třetí záležitost, to jsou nezletilí, jaký je problém se situací nezletilců, poněvadž ne ve všech zemích existují registry nezletilých osob. Čili mně skutečně není jasné, jak toto lze harmonizovat. Děkuji. Nyní za SAD stínová zpravodajka paní Head. Děkuji. Ehm, myslíme si, že toto je dobrý návrh a je to dobrý krok před, pokud úsilí o boje proti zločinu. Ehm, samozřejmě jde tady také o to, aby se vědělo, kde, pokud, by si byl člověk eh, jaksi potrestán někde jinde, ale je třeba tady mít systematický přístup. Já tady mám Eh, já tady měla tři otázky na komisi, ale pouze jedna byla zodpovědná. Moje první otázka je, proč se komise domnívá, že eh, by do systému měli být eh, zahrnuti lidé, kteří jsou příbuzní odsouzených. Ano, v systému jsou otisky, dobře, ale další otázka se týká času časových hůd. 12 měsíců je podle mě poměrně málo na to, abychom to byli schopni realizovat. Je to záležitost vysoce technická a otázka je, jestli to skutečně bude těch 12 měsíců. Ano, děkuji. A nyní, eh, za Alde Sophie Entwelt. Děkuji, pane předsedo. Eh, principiálně tento návrh vítám. Myslím si, že bychom měli usilovat o tuto skutečně evropskou oblast mm, míru, bezpečnosti a spravedlnosti, ale e, je třeba, abychom ty návrhy měly zcela v souladu s chartou základních práv a novým balíčkem na ochranu údajů. E, také e, měly by tady být systémy obrany pro občany Eh, mám konkrétní mm, příklady, eh, kdy lidé se na mě objev, eh, obrátili s tím, že byli mm, nespravedlivě potrestáni v jedné zemi a nespravedlivě toto bylo uznáno přeháno do jiné země a oni se nemají kde bránit. Čili já jsem to proto, abychom tady měli systém, kam se lidé mohou odvolat a bránit se. A možná Eh, ještě další věc. Ten mechanismus, eh, který byl zvolen a možností tady bylo více, centralizovaný, decentralizovaný, eh, povinný, dobrovolný, my bychom nejraději měli decentralizovaný a dobrovolné odevzdání takového tisku prstů. No a já si myslím, že to je velice dobrý nápad. Zajímal mě, proč eh, třeba u PNR jsme nemohli použít stejný mechanismus, poněvadž de facto jsme navrhli systém, mechanismus, který je úplně stejný a v jednom případě fungovat může, v jiném ne. Tomu nerozumím. Děkuji, Jan Olbricht. Děkuji vám za prezentaci. Také bych tady měl dvě drobné otázečky. Ta první se týká rozšíření působnosti. V posouzení dopadu se zmiňuje, že komise nemá v úmyslu eh, řešit, respektive nahrazovat stávající opatření v oblasti migrace a kontroly hranic. A sice, že eh, toto se týká pouze trestné činnosti v této oblasti. Já eh, to ovšem tady nevidím eh, jasně vyjádřeno, čili mě by zajímalo, jestli skutečně tady stále platí ta hranice mezi imigračními mm, opatřeními a mezi výměnou Eh, trestních záznamů osob, bez ohledu na to, jestli jde o občana EU nebo ne. A to mě vede k druhé otázce, a to je možnost lépe definovat ty zločiny, eh, na které by se tento systém měl vztahovat. A Navíc eh, tady snad máme nějaké nové zločiny, které, které se budou týkat ale jenom eh, občanů třetích zemí. Děkuji. Eh, já plně souhlasím s tím, že takový systém byl potřebný, nebo je potřebný a skutečně eh, mělo by to být eh, v souladu s tím eh, dalším balíčkem a podobně. Ale je tady ještě druhá strana problému a sice to jsou občané třetích zemí. To de facto je spojeno s tou debatou o možnosti bránit se. My tady máme poměrně velký počet lidí, kteří jsou eh, občany třetích zemí nebo jsou bez státní příslušnosti a v jejich případě A já si myslím, že skutečně celý ten eh, systém registrace prostě eh, my máme určitou zkušenost v naší zemi. Máme společný registr. Máme elektronické občanské průkazy, které e, se opírají o stejné informace, stejný systém pro naše občany, cizí občany a jestli mají nějaký trestní záznam, tak nerozlišujeme mezi našimi občany a jinými. Já si myslím, že toto je e, jedna, e, jeden, jedna možnost. A probíhá digitalizace a to znamená spoustu změn Čili skutečně já si myslím, že by bylo dobré, kdybychom proskoumali tyto možnosti, protože tady skutečně bychom mohli mít naprosto běžný a společný nebo podobné systémy pro naše občany i cizí občany. Ano, e, já se omlouvám za to, že ta debata poněkud je e, taková stísněná časově, ale máme tady pár minut navíc. Takže, eh, pan Kirko, ano, já eh, děkuji všem za předložené komentáře, nicméně myslím si, a, že eh, ko, ko, kolegové, tak jak si myslí na něco podobného PNR. Eh, Sofii bych chtěl říct, že je to trošku něco jiného. Eh, ten eh, PNR se snaží o jakési zjištění jakýchsi šablon chování u neznámých lidí. Ale EGRIS, ten je o lidech, kteří už jsou zaznamenáni, Ja, Takže možná, kdybychom se trošku jaksi uklidnili, tak to prostě Eh, abychom si uvědomili ty rozdíly. Já jsem přesvědčen, že eh, s tím návrhem komisy eh, si budeme schopni vypořádat jaksi pozitivním způsobem a případně ho ještě vylepšit, pokud to bude nutné. Děkuji, pane předsedo. Ano, pane Kirpe, já, já, já vím, že snažíte nereagovat přímo na jednotlivé najdu dva komentáře třeba paní eh, Entfeld. A nyní bych eh, prosil komisi. Ano, děkuji. Já se pokusím to vzít co nejstručněji a vezmu to pořadě. První otázka byla o seznamu v článku 4a a co půjde do toho eh, indexačního filtru. E, čili bude tam všechny informace z článku 4a, budou zaznamenány v eh, trestních rejstřících členských zemí, ale pouze identifikační údaje, čili jméno a eh, datum narození tam bude v prvním kroku jako první krok identifikace a, a zjišťování zda tedy eh, občané třetích zemí mají už v Evropské unii trestní záznam. Tak další otázka. Eh, občané z dvojí národnosti, eh, zejména tedy lidé, kteří jsou občany EU i třetí země. Eh, problém tady samozřejmě je, že některé tedy členská země, která odsuzuje určitého, určitou osobu, nemusí být informována o tom, že tento člověk má ještě eh, druhé občanství. Čili eh, tento člověk může být v jedné zemi registrován jako občan EU a ve druhém jako občan třetí země. Proto se snažíme eh, toto vyřešit a sice v tom smyslu, že člověk, který má dvě občanství, bude registrován s oběma občanstvími, aby tedy nedocházelo eh, k problémům. Dále otázka, eh, jak zacházet s nezletilými. Eh, opět zdůrazňuji, že se nesnažíme zasahovat do trestního práva členských zemí. No a co se týče nezletilých osob, máme samozřejmě v Evropské unii pravidla jakým způsobem s nimi zacházet, a to i v případě, že již byli nějak vyšetřováni nebo odsouzeni. Dále otázka, zda potřebujeme jména, eh, jména příbuzných, například rodičů. Pro nás toto je důležitý identifikační prvek, zejména u lidí, eh, kteří jsou hledáni eh, v jiných českých zemích. Eh, pak tady máme lhůtu 12 měsíců na uvedení do praxe. My víme, že to není mnoho. Eh, nicméně eh, situace je naléhavá a to de facto už komise zdůraznila ve své bezpečnostní agendě. My skutečně musíme uzavřít tuto mezeru Víme, že to znamená mnoho práce, je to náročné, ale přesto jsme přesvědčeni, že těch 12 měsíců je dost na to, aby se to podařilo dokončit, eh, pokud se na tom bude pracovat dostatečně ambiciozně. Pan Albrecht měl dvě otázky, pokud se týče um, působnosti, zejména pokud se týče migrace, případně eh, zločinů pouze eh, pro eh, občany třetí zemí. Tak především je třeba říci, že ten ECRIS chce používat hlavně informace, respektive centralizovat informace o trestním řízení. Také předpokládáme, že tyto informace by se mohly vyměňovat pro jiné účely. Eh, toto ovšem není harmonizováno na evropské úrovni a tedy eh, nemusí to být eh, v souladu se všemi členskými zeměmi, takže proto jsme nechali tento požadavek tak. To není nic nového, to už v tom ECRISu máme. Dále jak zacházet eh, s tím eh, se zločiny, které se mohou dopouštět pouze cizinci. Eh, příkladem je například ilegální vstup na úrovni EU a my máme tedy poměrně dlouhý seznam výměny, tedy informací, které se musí vyměňovat a to ovšem neznamená, že soud musí všechny tyto informace v konkrétním případě brát v úvahu. Tady jde o to, aby tyto informace byly k dispozici, aby byly souvislé na jednom místě. Ano, já chápu, eh, eh, prostě odsouzení v jedné členské zemi eh, nemusí být v jiné členské zemi vnímáno stejně se stejnou závažností. Toto samozřejmě potom eh, eh, to je jenom informace a záleží na soudci, jak s ní bude zkázet. A ta poslední otázka ještě, eh, co to je ten občan třetí země? Já myslím, že o tom jsem už hovořil, hovořila, jak tedy zacházet s občany třetích zemí. Děkuji. Děkuji a já přeji zpravodajím a stínovým zpravodajům všechno nejlepší. Děkuji vám všem a děkuji vám, děkuji také tlumočníkům za extra čas.